předseda. Prosím pěkně, posaďte se. Prohlašuji plenární zasedání po zastavené 17. prosince Euro, zasedání Evropského parlamentu za opět zahájené. Dámy a pánové, k eh,